hodin. A dalším bodem na pořadu jednání je zpráva paní Antia McIntyre. Jde o sektor pěstitelství a tímto bych rád předal slovo zpravodajce na čtyři minuty. Paní Entire má slovo. Děkuji, pane předsedo. Jsem velmi potěšena, že Ehm, jsem, mohu předložit dnes tuto zprávu a velmi doufám, že ehm, se setká s velikou podporou, až eh, do jedna hlasování. Věstitelství je nesmírně důležité téma pro Evropu a je to téma, ehm, kdy si myslím, že může eh, velmi přispět jak k evropské ekonomice, tak eh, k tomu, že se nakrmí svět v dobách, kdy eh, nám všem velmi leží na srdci bezpečnost eh, potravin. Pěstitelství může tady učinit velký příspěvek. Zpráva zdůrazňuje důležitost toho, jak by měl být tento sektor pěstitelství podpořen, zvláště jak mu bylo mělo být umožněno lepší konkurenceschopnost, a to inovacemi, výzkumem a vývojem, energetickou účinností činností, eh, přizpůsobením se klimatickým změnám a všechny tyto faktory jsou bezprávě eh, pokryty. Bezpečnost potravin, myslím si, je eh, velice důležitá otázka pro nás všechny. Během 20 let budeme potřebovat 40 více potravin, než je tomu v současné, než budeme v současnosti vyprodukovat. A v současné době pětitelství vyrábí 18 evropského eh, zemědělství a využívá pouze 3 půdy. Takže eh, je tady ještě velký prostor, jak se tady dostat ku předu. Eh, také eh, musíme být, být schopni eh, vyvážet a má zpráva zdůrazňuje potřebu toho, jak je důležité ulehčit přístup producentům na trhy třetí zemí. Ehm, jsou, ehm, tak, je tady 1,9 mm, milionů, ehm, kterou vytváří hodnota vývozní. Je tu celá řada dalších věcí, které, na které bych vás upozornila, ale nebudu mít čas se věnovat všem těmto věcem. Zpráva mm, zdůrazňuje zdůrazňuje organizace výrobců, producentů a zvláště vyzývá komisi, aby ve svém přeskumu eh, režimu mm, eh, z ovoce a eh, zeleniny, aby stanovila jasná pra, praktická mm, pravidla a metody, tak aby bylo možné se přizpůsobit tržním podmínkám v různých státech. Zvláště ve Velké Británii jsme zažili příklady mm, toho, že to nebylo řádně rozpoznáno, protože Ehm, se zdá, eh, že mm, se tady nepostupuje tak, jak by se bylo zádoucí. To znamená, je tady jasně potřeba ehm, tyto věci eh, uspůsobit ehm, i eh, producentům a pěstitelům. Pak je tady další aspekt a to je integrované řízení pesticidů IPM. Je to něco, co Mm, mm, kde je velký manévrovací prostor pro další vývoj do budoucna. Budeme-li chtít být konkurenceschopní ve světovém měříku, eh, tak se musíme postavit nový metoda, musíme používat nové techniky. Nemůžeme si dovolit mm, eh, strkat hlavy do písku a říkat, eh, že si prostě chceme vrátit k zcela organickým produktům a podobně. Věci jako záležitosti jako IPM nám dávají příležitost zlepšit způsob, jak věci děláme, ale v současné době se nemůžeme obejít bez výrobku na ochranu rostlin, různých sprejů a, podob- a neoniktinidů. Musíme zajistit to, aby jakákoliv rozhodnutí, která učiníme, byla založena na vědeckých eh, důkazech a nejen na eh, něčem, co je rizikové. Ehm, eh, ráda bych ehm, ehm, také věnovala organizacím eh, jako Radom University v mém vlastním okresku West Midlands. To je organizace, která je velmi aktivní na tomto poli. A konečně, když se podíváme na úroveň, na míru nezaměstnanosti mládeže po celé Evropě, tak je tu veliká příležitost, jak poskytnout nové pracovní příležitosti v oblasti pěstitelství. Potřebujeme botaniky, inženýry v oblasti zemědělství. A všichni eh, těchto mohou mohou eh, eh, tady mm, výborně pracovat, musíme motivovat mladé lidi, aby se do této oblasti dostali. Děkuji. Bardzo, paní, <clears throat> paní McIntyre. A teraz... Děkuji vám mnohokrát, paní McIntyre. A nyní eh, přistoupíme k postupu Catch the Eye.